zasedáním, nebylo by to demokratické. Z toho důvodu doufám, že zítra dosáhneme při hlasování dobrého výsledku, že naše výchozí pozice bude mít širokou eh, podporu a to nám umožní eh, vítězství při vyjednávání s radou. Děkuji, pane Mandersi, uzavírám rozpravu a o zprávě pana Manderse budeme hlasovat zítra. Další bod na pořadu jednání je zpráva paní Riele a nový vývoj v oblasti veřejných zakázek. Dávám naší paní zpravodajce slovo na čtyři minuty. Hm. Děkuji, pane předsedající. Já bych ráda poděkovala také všem stínovým zpravodajům. Děkuji jim za dobrou spolupráci a za dobrý výsledek ve výboru. Ráda bych nyní zmínila nejdůležitější body mé zprávy. Potřebujeme za prvé více právní jistoty pro všechny zúčastněné zadavatele a přijímatele eh, veřejných zakázek potřebují větší bezpečnost. Eh, co se týče zadávání veřejných zakázek, eh, soustředí se moje zpráva na doby krize a také na komplexní harmonizace národních legislativ a o tom, že nejde ke zjednoduš... nedošlo ke zjednodušení zadávání veřejných zakázek, což vlastně bylo cílem rozhodnutí z roku 2004. Přivedlo pouze vyšší náklady pro externí právní poradenství a zdlouhavé procesy. Toto zhoršuje inovace a kvalitu, to nám dokazuje také řada studií. Na základě právní nejistoty se často bere nejlevnější nabídka místo nejlepší nabídky. V rámci zelených veřejných zakázek zde máme už řadu návrhů, ale chybí sociální zodpovědnost, fair trade anebo požadavky na inovace. Zde musí komise ještě eh, dodatečně pracovat. Je také nutná lepší koordinace uvnitř komise. Evropský soudní dvůr několika soudními eh, rozsudky odstranil nejasnosti a posílil zadavatele veřejných zakázek v jejich roli. Například tím, že směrnice nesmí překračovat eh, své původní pole působnosti. Tyto rozsudky ale nedávají zadavatelům veřejných zakázek žádný biankošek, ale stanovují jasný rámec. Toto moje zpráva ještě jednou ukazuje. Zbývá poslední bod a sice koncese pro služby. My ve výboru jsme měli velké názorové rozdíly. Můj postoj není nový. Eh, koncese pro služby jsou vyňaty z té směrnice a to vědomě právě proto, aby byla zaručena větší e, flexibilita a aby byly zohledněny kulturní rozdíly. E, tato pozice byla podpořena i aktéry, se kterými jsem hovořila, ať jde o zástupce obcí, úřadů nebo průmyslových svazů, odborů a nebo nevládních organizací. I toto jsem zdůraznila ve své zprávě. Zůstává zde ještě jeden bod, který je pro mě velmi důležitý. Veřejné zakázky, zadávání veřejných zakázek nesmí vést k tomu, že zvolené instituce ztratí svá demokratická práva. Vidíme, že v mnoha obcích eh, padají rozhodnutí, o tom, že fair trade by měl hrát důležitou roli při zadávání eh, veřejných zakázek, ať už se jedná o kávu nebo jiné produkty. Myslím, že je důležité tyto pravomoci eh, posílit. Myslím, že je důležité, aby komise v tomto případě obcím pomohla a stála jim po boku jako poradní orgán. Místo toho komise zahájila nový soudní proces proti Nizozemsku, eh, kde jde o právě tyto případy. Myslím, že to je kontraproduktivní, protože to protiřečí politickým rozhodnutím, která provedla politická grémia. Děkuji, paní Rille, říká předsedající. Vidím, eh, že se eh, hlásí eh, do debaty několik řečníků. Pamatujte, že všichni máte jednu minutu. A nejdříve dám slovo panu Engelovi. Prosím. je voudrais commencer par exprimer mes félicitations à la, à la rapporteure. Děkuji, eh, pane předsedající. Nejdříve eh, poděkuji eh, paní zpravodajce za tak velký kus práce. Bylo mi potěšení spolupracovat na této zprávě s ní. Výsledek je, myslím, velice vyvážená zpráva, která povede ke zlepšení právní jistoty. Nehovoříme zde o další legislativě za každou cenu. Snažíme se spíš zvýšit eh, dostupnost veřejných zakázek a eh, zvýšit eh, přístupnost té legislativy. Potom chci hovořit o těch licencích. Tady jsme měli určité kontroverze ve výboru. Víme, že eh, komise chce navrhnout eh, novou legislativu v těchto eh, tématech. A to tak, aby, aby víme, že je potřeba zlepšit fungování vnitřního trhu v této oblasti. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Gebhardt, máte slovo. No? Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, eh, moje skupina by vlastně se zprávou paní Riel eh, souhlasila, protože je tam velmi mnoho pozitivních elementů. Bohužel ale existují tři body, které postrádáme, anebo které vlastně nemůžeme akceptovat tak, jak ve zprávě jsou. Tak za prvé eh, litujeme, tedy pardon, nebylo možné akceptovat abychom vytvořili právní rámec pro služby obecného zájmu. Rovněž nebylo možné jasně říci, že potřebujeme více právní jistoty v oblasti sociálních služeb. A to je nedostatek této zprávy a my toho velmi litujeme. A jeden bod, který vůbec nemůžeme akceptovat, je bránění té záležitosti s těmi koncesemi pro služby. Nemůžeme říct, my o to nestojíme. Soudní dvůr už o tom rozhodl. To je naprosto nepolitické jednání, naprosto nepolitické. Myslím, že musíme zcela jasně vyjádřit, co chceme. Pokud Víme, že komise zde má určitý právní text. Musíme dát jasně najevo, o co stojíme a musíme Evropskou komisi vyzvat k tomu, k čemu se vyjádřil už soudní dvůr, že musí následovat, pokračovat v tomto směru. Takže to je náš eh, požadavek. Navrhujeme proto alternativní usnesení, to jsme předložili a prosíme kolegy, aby toto alternativní usnesení podpořili. Děkuji paní Gebhardt, pan Busovi požádal o slovo o felicit pe doamna raportoare pentru munca depusă în acest raport și sunt total de acord. Vážení kolegové, pane komisaři, rád bych poděkoval paní zpravodajce za tuto zprávu. Souhlasím s tím, že je třeba evropskou legislativu zjednodušovat. Pokud jde o zadávání veřejných zakázek, musíme zvýšit transparentnost. Eh, jsem znepokojen velkým počet, počtem sporů v oblasti zadávání veřejných zakázek. V Rumunsku například máme řadu složitých eh, zákonů a spoustu procedurálních problémů a nenáležité naplňování zákona v této oblasti, takže nemůžeme se dostat kvůli tomu ke strukturálním fondům. Potřebujeme e, jednodušší, e, jasnější legislativu, která usnadní situaci. Ještě bych chtěl říct něco k těm, k té nejnižší ceně. Souhlasím s tím, že na eh, zakázka veřejná by neměla být eh, přidělována jenom podle tohoto kritéria. Souhlasím s paní zpravodajkou, že musí existovat dobrý poměr mezi hodnotou a cenou. Cena nemůže být jediným důležitým kritériem. To musíme zohlednit, až budeme revidovat tu legislativu eh, zadávající orgány, orgány by měly mít určitý prostor v této oblasti. A ovšem musíme to dělat jasně, eh, abychom neotevřeli pan pandořinu skřínku, kdy bude eh, právě nejistota. Děkuji, pan Harbr. Děkuji, pane předsedo jako stínový zpravodaj za frakci, jako předseda výboru, příslušného výboru, tak já také bych chtěl poděkovat eh, Heidi Rille k této významné zprávě. Ano, je to škoda mhm, podle takových prapodivných eh, pravidel parlamentu, že tak významná zpráva o klíčových eh, prvcích jednotného trhu a prvcích, významných prvcích veřejné Eh, eh, politiky, že zde ta intervence může být pouze dvouminutová. Já i eh, chci poděkovat panu Tajanimu za to, co řekl, protože veřejné zakázky, to je klíčový nástroj pro to, abychom vedli evropské politiky, podniky k inovacím. A já nejdu. Mm, mm, mm, a e, o co tady jde v tom problému je, že my zde máme určitý režim, tak jak říká zpráva, který je matoucí a komplikovaný, komplexní, složitý a celá řada státních úřadů e, v podstatě to vidí spíše jako byrokraci a ne jako příležitost. A my musíme využít tento režim veřejných zakázek, abychom mohli prosazovat takové oblasti jako malé střední podniky a abychom dávali příležitosti k inovacím a k ekologickým výrobkům a službám a abychom tak vlastně podporovali eh, eh, celou tu agendu inovací. O to nám jde a musíme se snažit všichni, mm, eh, všechna oddělení komise, abychom splnili doporučení z této zprávy. Děkuji. Děkuji, pane Harbre, pan Paška. Děkuji za slovo. veřejné Děkuji, pane předsedající. Veřejné zakázky se jeví jako účinný způsob nákupu zboží a služeb pro veřejný sektor. E, dosáhne se ním e, umožňuje dosáhnutí eh, přiměřených cen a snížení korupce. V budoucnu musíme ale pracovat na zjednodušení mechanismu veřejných zakázek a také o zkrácení rozhodovacích hlůd. To je, myslím, směr, který bychom měli zaujmout a podpořit. Zkušenosti nám ale ukazují, že dobrým řešením je také zveřejňování smluv, mm, a to na internetu. To nám umožňuje seznámit širokou veřejnost s těmito smlouvami a přesvědčit ji o výhodnosti uzavíraných kontraktů. Tyto zkušenosti se nám osvědčily hlavně u samozpráv, kde jde o nakládání s majetkem obcí. Často docházelo k tomu, že tento majetek byl pod drobnohledem občanů. A když se začaly všechny smlouvy eh, zveřejňovat na internetu, byli občané spokojenější a samozprávě více důvěřovali. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní Rojtová. pane předsedo věřím že tato zpráva o veřejných zakázkách kterou absolutní většinou přijal výbor pro vnitřní trh bude dobrým vodítkem pro práci komise na revizi směrnice

je mi líto že nebudeme v této zprávě hlasovat o mém návrhu aby komise zřídila veřejný portál kde by bylo možné dohledat cenové rozdíly mezi vítěznou zakázkou a skutečnými náklady na stavbu po realizaci. portál by měl monitorovat a tím odhalovat také podezřelé rozdíly cen například na stavbu jednoho kilometru dálnice mezi členskými státy. jsem totiž přesvědčena že teprve až bude vymýcena korupce pak se otevře cesta pro sme ke skutečně otevřeným veřejným zakázkám. děkuji. Já také děkuji a dám slovo paní Tikau. Eh, děkuji, pane komisaři. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Ehm, Mm, ta ho, eh, eh, eh, ho, veřejné zakázky na evropské úrovni znamenají 16 HDP. To znamená, všechny evropské podniky by měly mít přístup k tomuto. A směrnice o službách by měla garantovat, že každá evropská firma by měla být schopna nabízet služby, online služby rovněž. E-governance také by mm, měla být využívána. A zároveň hm, i elektronické veřejné zakázky, by, e, veřej, veřejné řízení elektronické podobě by mělo existovat. A já vítám e, tuto zprávu a rozhodnutí, které se týká těch akreditovaných poskytovatelů, kdy Evropa se bude snažit i implementovat takto evropský elektronický podpis. E, evropské vlády se zavázaly, že 50 Eh, evropských zakázek bude probíhat elektronickou cestou. Rumunsko eh, již implementovalo takovéto opatření a tudíž takto i veřejné zakázky jsou transparentnější a podniky, malé podniky mají také větší přístup k tomuto. Děkuji. Přihlásil se pan Šváb, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Rovněž já bych rád poděkoval paní Rile a stínovým zpravodajům. Děkuji za tuto seriózní zprávu. EPP souhlasí s mnohým, co je v této zprávě. Na některých místech jsme se také shodli na kompromisech, ale jak už to v tomto parlamentu je, nikdy nemůžeme stoprocentně prosadit naše myšlenky. Ta zpráva je podle mého názoru dobrým základem pro další diskusi s Evropskou komisí a to nad řadou témat. Otázka, o které hovořila paní Rile, a sice jak můžeme eh, veře, eh, institucím veřejných zakázek eh, zohlednit sociální aspekty zadávání veřejného zakázek, aby odpovídali pravidlu vnitřního trhu. Za druhé, e, to, o čem hovořil kolega Engel, koncese pro služby, jak by bylo možné je upravit tak, aby odpovídali vnitřnímu trhu a to dlouhodobě. Souhlasím s kolegy že v tom, že můžeme akceptovat novou legislativu pouze, pokud přinese přednost pro vnitřní trh. Myslím, že v této oblasti jsme dosáhli dobrého kompromisu a měl bych také radost, kdyby na, konci, na závěr souhlasili sociální demokraté. Děkuji. Slovo má paní Basesku. Děkuji, eh, pane předsedající. Procházíme na celosvětové úrovni hospodářskou i finanční krizí. E, v našem státě se museli e, snížit platy státních úředníků, e, důchody a osekat dotace. Jsou to nesmírně tvrdá opatření a chceme zajistit, aby veřejné prostředky se vynakládaly efektivně. A proto potřebujeme transparentní zadávání a rychlé zadávání veřejných zakázek. Eh, podporujeme zavádění elektronického zadávání zakázek, eh, které omezuje eh, korupci a podvody v tom veřejném systému. Stávající byrokracie a potřeba ehm, v opravných prostředků v zadávání veřejných zakázek často eh, vedla k eh, neudělení určitých důležitých eh, zakázek. My jsme se o tom bavili s Mezinárodním měnovým fondem a upravili jsme legislativu o veřejných zakázkách, která teď vejde v platnost 1. červnu. Paní Komi, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Ekonomická krize a krize na finančních trzích jasně ukázaly, jak eh, jsou důležité veřejné zakázky, které mají stimulovat velká stavební díla, stimulovat inovaci a hospodářskou soutěž na evropské úrovni i v celém světě. Je nezbytné tedy přistoupit ke zjednodušení norem a i k větší právní jistotě. A toto samozřejmě znamená větší transparentnost zároveň, pokud jde o i e, složení těch e, konzultačních výborů, které e, se týkají veřejných zakázek, za což odpovídá komise. My vítáme roli PPP, sou, soukromého veřejného sektoru a to bude jenom podporovat ještě více malé střední podniky, které jsou základ naší ekonomiky. Musíme i zvýšit úsilí, abychom zabránili diskriminaci, která často právě postihuje ty malé střední podniky v Evropě a já děkuji kolegům za práci a já eh, vše podpořím zítra. Děkuji. Finally, I can see Mr. Děkuji, až tady vidím pana eh, Kellyho. Pane předsedající, Myslím si, eh, že když hledáme důvody hospodářského poklesu, tak eh, často eh, se poukazuje na bankéře, stavebníky, regulátory, spekulanty a tak dále. Ale uvědomme si, že tady byla jedna věc, kde byla nedostatečná transparentnost a důvěryhodnost a sice zadávání veřejných zakázek, kdy se neustále udělovaly zakázky do jedněch a těch samých rukou. A, a já tedy vítám tento eh, nový vývoj, tak abychom eh, co nejvíce mohli zvýšit transparentnost procesu. Musíme eh, zajistit, aby ti, kteří hodnotí veřejné zakázky, měli velké odborné znalosti a byli nezávislí a nebyli jmenováni mocnými nebo držiteli eh, moci. A potom samozřejmě zjednodušování je důležité, protože nemá eh, smysl eh, dávat příliš mnoho času a prostředků na důležitou, nicméně předběžnou věc. Pořád děkuji, pane Kelly, a dám slovo panu Tajanimu. Pane předsedo, dámy a pánové, Komise a e, příslušný komisař, kterého dnes nahrazuji, tak s velkou pozorností jsme všichni sledovali přípravu zprávy z vlastní iniciativy, která se týká veřejných zakázek a sledovali jsme i diskuzi o pozměňovacích návrzích. Je třeba mít efektivní e, e, vynakládání veřejných prostředků, tak aby to bylo ku prospěchu a blahobytu občanů a malých středních podniků, tak jak slyšela, slyšeli jsme od paní Tyka, od paní Slečny Komy a dalších a to především ve stávajícím kontextu škrtu v rozpočtu. Poznámky eh, nebo ty připomínky, které vyplývají ze zprávy, vezmeme do úvahy při přípravě nových legislativních iniciativ. Některé iniciativy již byly zahájeny a ty právě reagují na podobné problémy. A komise eh, provedla hodnocení ex post směrnic o veřejných zakázek, zakázkách. Ehm, I máme zde sdělení, které se snaží vyjasnit eh, používání veřejných zakázek pro sociální inkluzi, udržitelný rozvoj a inovace. To je to, co teď, právě toto sdělení připravujeme. I analyzujeme judikaturu Evropského soudu a hm, právě co se týče tedy spolupráce veřejného soukromého sektoru, tak abychom se vyhnuli eh, eh, vyhnuli nějaký tedy porušování evropského práva. A pokud jde o koncese, zde eh, komise na sebe vzala to břemeno a snaží se zanalizovat dopad a tato zpráva o dopadu bude eh, vydána v roce 2010, což je předpoklad pro jakoukoliv případnou budoucí legislativní iniciativu. Pokud z toho vyplyne, že stávající právní rámec brání ekonomickému rozvoju, rozvoji či aplikaci nových eh, služeb obecného zájmu, a lepší kvality, tak je třeba to opravit, napravit tím, že zavedeme větší transparentnost, právní jistotu a eh, jas, eh, větší transparentnost aplikovatelných pravidel. Pokud jde o mezinárodní scénu, zde my chceme otevřít veřejné zakázky, eh, i pro, eh, pokud jde o hlavní ekonomiky na světě. A zde je třeba eh, i toto mít na paměti. Je to zájem našich velkých podniků a je třeba to mít na paměti při vyjednáváních. A my se snažíme tedy mít konstruktivní přístup k diskuzi s Evropským parlamentem. V tomto děkuji. Thank you, commissioner. Děkuji vám, pane komisaři. Tímto uzavírám rozpravu a o zprávě paní Rile budeme hlasovat zítra.